Ladies and gentlemen, good... Vážené dámy, vážení pánové, přeji vám dobré odpoledne. Ještě předtím, než zde uvítám vážené hosty a dám jim slovo, tak mi dovolte vás informovat, že došlo k dohodě mezi poslanci, mezi členy že nejprve velice rychle uděláme bod 16, protože pan zpravodaj, pan Kavada, bude muset eh, odejít dříve, protože má nějaké jiné závazky. Takže pokud nejste proti, dávám slovo hned panu Kavadovi. Děkuji, pane předsedo, a velice vám děkuji, jak se zdá, nikdo nemá žádné námitky. Ostatně již dnes dopoledne jsme se rozhodli, že tímto způsobem tedy probereme eh, toto téma. Jedná se o návrh stanoviska, můžeme to tedy projednat rychle. Slyšení na počátku tohoto mandátu, jak si asi všichni eh, pamatujeme, eh, v loňském létě nám umožnili konstatovat, a to opětovně, že Evropský parlament nehraje takovou roli nebo nemá takovou pozici, jako bychom asi očekávali, a to v očích našich voličů. Konkrétně tedy se zabýváme takovými lepšími cestami, směřováním, zamýšlíme se nad tím, jak tedy lepším způsobem pracovat a jak prostřednictvím nějakého nejvhodnějšího nástroje tedy dosáhnout opravdu upřímných odpovědí ze strany kandidátů na komisaře. V loňském roce to byly dva či tři případy, které byly poměrně citlivé z politického hlediska a pak tam byl také jeden, kde, eh, řekněme, byla spochybněna tak, taková jakoby technická důvěryhodnost nebo upřímnost ze strany kandidáta. Ano, víme, že ten proces není tak úplně přesný, nikdy nevíme, co se skrývá za nějakým prohlášením eh, daného kandidáta. Pokud bych byl kandidátem na komisaře a měl bych nějaké zájmy v automobilovém průmyslu, a tam by spadalo všechno od výroby automobilů nebo dopravní politiky tak pokud mám určité zájmy v tomto odvětví, tak bych se jich měl nějak zbavit nebo je převést eh, třeba na rodinné příslušníky nebo na nikoho jiného. Prostě konstatovali jsme, že tu je velký problém, který je třeba vyřešit. Tedy, abychom měli opravdu důvěryhodné informace, abychom zajistili opravdu uh, důvěryhodná prohlášení ze strany kandidátů, tak abychom my, poslanci tohoto výboru, kteří mají vlastně odsouhlasit platnost té kandidatory, abychom nebyli tak nějak uvězněni v nějakých omylech, třeba z důvodu eh, opomenutí něčeho. Byl tady jeden kandidát, který je nyní tedy již komisařem, nebudu ho jmenovat, tehdy prohlásil, že vlastně prodal tyto své zájmy nebo podíly eh, v nějaké dané činnosti, nicméně neřekl komu. Takže se nám zdá, že výbor jury eh, v podstatě má porovnávat tyto kandidáty, to je samozřejmě správné, ale měli bychom mít opravdovou pravomoc, řekněme takovou vyšetřovací pravomoc a také možnost, abychom měli opravdu vhodný nástroj pro to řádné ověření to, co již máme nyní k dispozici v rámci evropských institucí, bych tu možná mohla být eh, určitá eh, entita, nějaký orgán, který by měl určité oddělení, které by nám poskytovalo informace, které budou důležité pro tu naši analýzu. Asi už jste pochopili, že má, tímto mám na mysli OLAF a, a jejich příslušné arbitrážní oddělení, což je asi nejvhodnější orgán tady pro toto rozhodování. Možná jsou tu i jiné orgány, Eh, v rámci institucí. No, nicméně měli bychom se ponaučit z těch zkušeností z loňských slyšení komisařů. A tím nechci říci, že bychom my jako členové výboru Jury měli mít více pravomoci ve srovnání s ostatními výbory, ale prostě abychom měli takové dobré pravomoci, aby prostě ty naše závěrečné výroky byly pádné, měly hodnotu neříkám, že když jsme něco předtím podepsali, takže ten podpis neměl hodnotu. Prostě potřebujeme mít řádně odůvodněná rozhodnutí. A pak eh, ještě jednu věc. Eh, když analyzujeme dané téma, tak bychom měli prostě mít možnost eh, té konzultace, abychom řádně udělovali ty posty komisařům prostě aby vše bylo adekvátní. Přejeme si postupovat eh, koherentně, nejenom nějak odvážně, nepodloženě. Přece eh, exekutiva, teda Evropská komise, eh, je vždy do určité míry kontrolována našimi příslušnými výbory. To znamená, ty výbory může, mohou pak práci komisařů ohodnotit technicky. A situace zatím taková úplně není, tak si myslím, že bychom tu měli mít nějaký seminář s evropskými konstitucionalisty, s eh, lidmi, kteří mají dlouhou demokratickou tradici, prostě s odborníky, kteří no, například mám eh, na mysli třeba naše polské kolegy, kteří jsou jedním takovým z příkladů na světě, kdy se jim podařilo transponovat eh, nějaký nedemokratický režim v demokratický režim. Mám na mysli eh, jednu tu epizodu z 90. let, zapojení pana Balky. Prostě tak, měli bychom postupovat tak, aby ty udělené posty odpovídali predispozicím těch kandidátů, aby odpovídali požadavkům z daných výborů. Protože eh, víme, nebo už jsme zaznamenali i v předchozím mandátu, že ta práce komisařů nevždy odpovídala tomu danému odvětví. Nebo tam byly takové reakce ze strany komisařů, pokud můj kolega něco takového nedělá, tak proč bych to měl dělat já? Prostě, že by předělené posty komisařů odpovídaly i tomu technickému zaměření daného výboru, který je kontroluje. Takže si myslím, že bychom mohli zrealizovat nějaký takový dvouhodinový nebo dvou a půl hodinový seminář, kde bychom tedy sezvali odborníky, vždyť my víme, eh, co od nás požadují naši voliči. Víme, že tady hlavním nepřítelem je eh, zdržení se hlasování nebo nějaké extremistické snahy. A to v podstatě i odpovídá takovým určitým obavám ze strany našich občanů. Proto tedy reakce naše by měla být připravme nějaké slyšení a to je v podstatě vše, pane předsedo, co jsem chtěl říct. Ještě jednou vám děkuji za pozornost, že jste si mě vyslechli. Děkuji bardzo, pane. Děkuji, pane předsedo. A děkuji také eh, Žánu Marimu Kavadovi eh, za eh, vhodnou prezentaci tohoto obtížného a důležitého problému. Všichni si ještě čerstvě pamatujeme na tu útrpnou cestu, kterou jsme se museli vydat při slyšeních. Potřebujeme reflektovat Máme na to čas, abychom se připravili do příštích voleb a příštího jmenování Evropské komise v roce 2019. Měli bychom to činit společně ve třech institucích v Evropské komisi, eh, Radě i Evropském parlamentu. Nás samozřejmě eh, eh, zajímá to, co je naší povinností a výsadou, a sice účast na slyšeních komisařů a přijetí takového a žádného jiného složení komise. Zdá se mi, eh, že eh, stanovení konkrétnějších a eh, jasnějších, přehlednějších vztahů mezi parlamentem a, a oznamujícím předsedou komise, pokud jde o slyšení komisařů, je nezbytné. Samozřejmě, jak jistě víte, hovořil jsem o tom nejedenkrát, jsem proti tomu, abychom eh, z eh, našeho výboru dělali něco jako eh, vyšetřovací orgán. To není náš úkol, ale souhlasím s tím, co jsi říkal, a sice dávalo by smysl, aby Olaf měl oddělení, které bude oprávněný, ne, velmi konkrétně ehm, zkoumat střed zájmu komisařů nebo kandidátů na komisaře a, a rád se posto podepíšu po takový návrh. Musíme samozřejmě mít na paměti to, že to, o čem debatujeme, na čem teď pracujeme, je příprava eh, procesu eh, slyšení komisařů. Ale samozřejmě se tím dotýkáme i jiných věcí a sice samotného eh, složení komise. Já chci, drahý příteli, připomenout, že jsem byl náruživým příznivcem eh, ústavní smlouvy. Eh, v Polsku jsme pracovali na tom, aby se většina Poláků eh, vyslovila pro ústavní smlouvu. Byli jsme už na dobré cestě, ale naši přátelští, přátelé Francii nám to znemožnili, když to jako první odmítli ve referendu, předtím než to ušli, měli Holanděny. Tolik historická připomínka. Nicméně pravda je, že 28 eh, člená a do budoucna ještě více člená komise je absurdní. Ti komisaři eh, v podstatě eh, nemají nic na práci, vymyslí se jim portfolio, který, které nereaguje na skutečnost. Sku, Pokus eh, Junkerovy komise eh, zatím nelze eh, ocenit, protože to teprve se uvádí do praxe a ještě nevíme, jak bude fungovat rozdělení práce mezi komisaře a místo předsedy. To má zmenšit vlastně podíl portfolií, ale z pohledu eh, našeho, z naší každodenní práce v Evropském parlamentu, nejenom slyšení, je nesmírně důležité, aby komisař byl svázán eh, s eh, jednou věcí, s jednou záležitostí. Je nesmysl, aby tady tedy eh, s, jedni, s jedním výborem, protože nesmysl, aby eh, se jeden komisař, eh, když je slyšen, prostě dělal před to slyšení před čtyřmi výbory, protože potom se bude hovořit o všem možném. My si nemůžeme nic vyčítat, ale dobře víme, že se to nedalo všechno udělat, protože tady byly tři nebo čtyři výbory, které zajímalo slyšení daného komisaře. Také eh, práce několika parlamentních výborů, eh, které spadají do portfolia jednoho komisaře, je eh, nedobrá věc, protože on se musí rozdělit na různé výbory, jednat s různými poslanci a my dobře víme, že jedno téma a tři parlamentní výbory znamená tři různá stanoviska. A co s tím pak? Takže klobouk dolů, před, pardon, jsem pro připravení nějakého eh, semináře eh, nebo eh, nějakého brainstormingu mezi třemi institucemi o tom, co udělat příště, s, abychom se vyhli takovému problému. Je dobře, že teď se pouštíme do té práce, budeme mít čas si o tom popovídat a nakonec vypracovat dobré stanovisko. Já se jako eh, stínový zpravodaj za EPP dovolím eh, předložit několik eh, pozměňovacích návrhů, které doufám, že budou také přijaty. Děkuji. Děkuji paní Hannibal. Děkuji, pane předsedo, a děkuji panu Kavadovi za tuto zprávu, která nám přináší velký námět k zamyšlení. Já jsem byl na, na dvojích slyšení komisařů a myslím si, že je to eh, výborné, že se nám podařilo vůbec eh, to slyšení získat. Nám poslancům to dává skutečnou úlohu, ale teď, eh, jak si všichni shodneme, je doba to zrevidovat a pan Kabada a přichází s velmi dobrými poznámkami. Já bych ráda začala u toho postupu samotného. Jak všichni víte, komisaři dělají prezentace a potom my se můžeme ptát ale všechno už eh, se to eh, eh, rozhoduje předem, je to všechno takové formální a nemůžeme vlastně těm komisařům se ptát na skutečné věci, protože oni si připraví odpovědi, ale to je v pořádku pro ně, ale ne pro nás. Jak my všichni víme, ono není velice těžké, když se na to člověk připraví, co řekne, tak to jde. Obtížné je odpovídat na otázky a tak bychom zjistili, co, co komisaři jsou schopni a co nejsou schopni. Čili eh, já uznávám, že ta organizace je opravdu těžká, je tam spousta poslanců, ale zamysleme se nad tím, jak získat eh, více času na otázky a na následné otázky, tak abychom se opravdu mohli vyptat komisařů na to, co se domnívají. A součást toho, a o tom se příliš neuvařilo, Myslím, že v tuto chvíli je proces, kdy hlasujeme o celé komisi, velice komplikuje eh, vytvořit si realistický názor a nějaký jednat, protože když člověk hlasuje, tak hlasuje proti celé komisi. A já vím, že pokaždé, jak tento mandát, tak eh, eh, teda toto období, tak toto minulé období se to dalo nějak obejít a komisaři ne, se nezaujali nakonec svoji pozici, si stát poslal někoho jiného, ale bylo určitě lepší by hlasovat individuálně o komisařích a ne o celém portfoliu. Ráda bych také hovořila o tom počtu komisařů a jejich původu. Hovořilo se o tom už hodně, že by bylo eh, dobré jich eh, bylo, eh, bylo méně, aby, aby několik členských států se shodlo na jmenování komisařů. Je jich asi moc, 28 je opravdu hodně. Jak říká pan Zvěvka, to znamená, že vytváříme eh, jim vlastně portfeje, ale myslím, že udělat s tím něco se vyžaduje podstatnou debatu o členských států, ale myslím si, že větší sladění mezi portfolii komisařů a odpovědnosti výboru by dávalo smysl. Je to čím těžké, protože eh, komise, eh, činnost komise se mění každé volební období. To, co dělá eh, Junckerova komise se hodně liší od Barozovy. Pokud chceme tedy se vydat touto cestou, musíme nalézt nějaký způsob, jak to udělat a víceméně jak Eh, tak, aby to bylo v souladu s tím, jak se tento parlament konstituuje, protože my nechceme eh, širok, tedy o neustálou změnu působnosti výboru. Čili v zásadě je to dobrý nápad, ale je třeba to pořádně promyslet. A poslední věc. Celá ta věc, která se týká eh, finančního prohlášení a úlohy tohoto výboru při přeskumu eh, deklarace eh, zájmu poslanců. Myslím si, že když jsme to dělali na začátku tohoto eh, období, tak k jednom komisáři tady byla spousta otázek a někteří z nás si myslí, že náš výbor by měl mít možnost ptát se na více věcí a zjišťovat více informací. Prostě měl jsem ten pocit, že jsme mohli Eh, zasáhnout proti tomuto komisaři více, než jsme nakonec udělali. Takže skutečná eh, vyšetřovací pravomoc, v angličtině tohle je poměrně závažná věc, nevím, jestli to tak eh, zní silně v jiných jazycích, ale myslím, že tady máme určitou úlohu. Myslím, že bychom měli dostat větší pravomoc přeskumu. Nic jiného než přeskum by to nebylo, nemůžeme udělat více, ale Myslím, že by to mělo jít dál než teď, takže děkuji panu Kovadovi a, a samozřejmě také Richardu Korbetovi za, myslím, velice užitečnou zprávu a stanovisko. Eh, Mrs. Gutenland. Paní Gutenland, děkuji za slovo. Pane předsedo, rovněž bych chtěla podpořit kolegy z výboru. Myslím si, že jste udeřili hřebíček na hlavečku v tom, jakou bychom měli mít roli a jak máme zlepšit tento postup. Otázkou je, jak e, jasněji e, vyjádřit svůj názor, když by se nám nelíbil pouze jeden komisař, aby to bylo jednodušší, abychom tedy mohli hlasovat jiným způsobem ještě předtím, nebo jak dáte názor najevo ještě předtím, než se bude hlasovat o celém komisi jako celku. To je také dobrý nápad. Dále bych ještě chtěla nadnést otázku rovnosti mužů a žen. Členské státy nejmenují, nenavrhují dostatek eh, eh, zástupců obou pohlaví, takže v komisi máme problém dosáhnout parity pohlaví. Myslím si, že bychom měli eh, usilovat o změnu toho systému, aby bylo zastoupení mužů a žen vyváženější. Snad se třeba mm, snad třeba navrhnout, aby každý členský stát musel nominovat dvě osoby to bych také chtěla zdůraznit, protože jsem i zpravodajkou pro téma pro zase rovné zastoupení mužů a žen, takže jsem to chtěla dodat do diskuse. Děkuji, nyní pan Duron. Merci, euh, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Jen velice stručně. K té otázce genderové, ta je velice důležitá. Pak je ale otázkou vědět, zda by měly mít stejné pravomoci parlamentní výbory a příslušné portfolio komise. Určitě e, komise má určitou průřezovost ve své práci, která nemusí existovat v našem parlamentu mezi výbory, ale určitě stojí za to se nad tím zamyslit. Nicméně chtěl bych i tak poděkovat panu Kavadovi za výtečnou práci, kterou vykonal na tomto dokumentu. Je to opravdu dokument, který si vyslouží téměř můj stoprocentní souhlas. Opravdu výtečná práce. Ještě dvě připomínky. Za prvé k tomu, eh, co došlo při těch slyšeních. Byl bych rád, kdybychom se mohli zamyslet nad tou harmonizací těch eh, prohlášení o zájmech jednotlivých kandidátů a ale něco jiného je takové prohlášení o jejich bezúhonosti a pak jejich prohlášení o tom, že nemají žádné fiskální problémy. Toto by mělo být slučitelné. Myslím si, že bychom je mohli spojit do jednoho. A za druhé na takovou určitou obhajobu našeho výboru. A vím, že podobná debata proběhla také na AFKu, ve výboru AFKO. Myslím si, že tady panuje jasná vůle pro to, aby Evropský parlament mohl ještě rozvinout svoji roli a pokročit ještě dál v této analýze. Ten příslušný výbor by měl mít právo také poukázat na ty střety zájmu. Nicméně jakékoliv slyšení by mělo proběhnout až teprve poté, kdy se prošetří, že tu není žádný střet zájmu a právě výbor jury by měl být ten, který schválí, že je tedy vše v pořádku a může proběhnout slyšení. Děkuji, pan Kapata, zakončí. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, děkuji vám. Vím, že v roce 2014 to tady bylo poměrně eh, takové nervózní napětí. Všichni jsme konstatovali, že situace je prostě neuspokojivá, nedostačující, nicméně tehdy jsme jaksi nedrželi otěže v rukou Tímto bych tedy chtěl všem poděkovat nejen za tu debatu, která proběhla, která rozhodně mě obohacuje a v podstatě i rozvíjí ten můj návrh. Pokud mi, pane předsedo, dovolíte, já bych chtěl jenom stručně zareagovat na ty intervence čtyř kolegů. Pan Cvěvka, vám děkuji za to, co jste řekl a musím říct, že máte pravdu. Ano, opravdu měli bychom pokročit k nějaké uh, takové myšlence, abychom měli prostě exekutivní zodpovědnost, která jde ruku v ruce s legislativní zodpovědností. Všechny demokratické země fungují tímto stylem. A víme, že ty opravdové demokracie tohoto světa tam je vlastně ta legislativní moc samotným jádrem jakékoliv eh, politické debaty a my bychom měli převzít toto jádro politické debaty a přizpůsobit ho na, naš, na fungování naší instituce. To považuji za opravdu důležitý aspekt. Pak eh, k tomu, co řekla kolegyně Hannibal, to mě připomnělo mm, situaci z amerického kongresu. Jeho fungování znám a myslím si, že parlament má důležité pravomoci E, nicméně naše interní práce, prostě všichni víme, jak vynakládáme s určitými věcmi, vzájemně se podporujeme mezi kolegy a někdy prostě vynakládáme s určitými věcmi jen tak povrchně a to trošku poškozuje výsledek naší práce a je třeba tuto situaci zlepšit. Když pak vzniknou závažné problémy střetu zájmu, nebo jako ten, eh, ta situace, jako jsme měli dnes dopoledne, odebrání imunity daného poslance, tak když vystanou taková důležitá témata, a i my máme protichudné názory a musíme vědět, zda pravdu došlo k nějakému podvodu, k osobnímu obohacování, zda došlo k tomu či onomu musíme prostě mít právo to prověřit a myslím si, že v jakémkoliv parlament, výbor jury potřebuje mít k dispozici opravdový vyšetřovací nástroj, který ale není součástí toho výboru, ale který by měl být jaksi v našich službách. A pomoci nám vyřešit dané e, případy. Proto jsem pomýšlel na OLAF, to si myslím, že je příslušný orgán, a v něm tedy určité oddělení a určitě tedy bychom pokročili více směrem eh, k navýšení respektu naší práce. Jsme v podstatě tak, takový spravedliví političtí soudci a nezávisle na to, do jaké politické rodiny patříme, bychom měli být objektivní a měli bychom se zakládat tedy na tom, um, vyšetřovacím nástroji, který nám bude pomáhat. A zaznamenali jsme to už dnes, i dnes dopoledne při naší práci. A to, k čemu dochází na, příklad na úrovni amerického kongresu, tady mluvím o jejich formě. Já jsem působil ve Washingtonu jako novinář. Tam v jejich kongresu je to velice jednoduché. Když se někdo dostaví eh, před eh, parlament, tak dokud tam prostě nebudou položeny všechny otázky a zodpovězeny, a tady nemyslím nějakých 20 minut, prostě pokud to má trvat celý den, tak to slyšení trvá celý den. A ke konci už se blížím k tomu, co řekl pan Duran, vám děkuji, tady k tomu nemám co dodat. A pak té genderové otázce. Ano, ta je velice důležitá a samozřejmě to vše budeme brát v potaz. A pane předsedo, můj závěrečný návrh, to je takové překvapení. Je to tedy tak důležité, abychom tu měli prostě seminář, a takovou formální instanci, která by se občas setkávala v průběhu našeho mandátu, Prostě je to něco, co zatím v systému nemáme, bude to něco zatím neformálního, praktického a prostě průběžně budeme mít nějakou i zprávu a budeme mít dostatek času pro analýzu situace, abychom vylepšili fungování naší instituce. To nikoho nezavazuje, ale opravdu nám to dodá tu správnou politickou pravomoc. Děkuji. Děkuji, pane Kavana. No, uh, eh, sorry. Uh, try again, try again. Try again, yes. I have to switch to English. Uh, Já budu tady mluvit anglicky. Děkujeme, pane Kavado. Nyní se vrátíme zpátky. V pořadu jednání projednáme bod 13. Mám tu čest ještě jednou mezi námi přivítat Dianu Wallace, která se zastupuje ELI. Ona se svými kolegy mají zřejmě připravenou prezentaci, která se týká evropského občanského práva procesního. Také jsem zapomněl zmínit, že jste také UNIDROA, Mezinárodní ústav pro sjednocení soukromého práva. Už jste známa, byli jste dopoledne a dávám vám tedy znovu slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Velice děkuji za to, že jste pozvali mě z Evropského právního institutu i kolegů nebo kolegyni z Mezinárodního ústavu pro sjednocení soukromého práva UNEDRO, abychom vám společně vysvětlili projekt, který zahajujeme. Týká se Evropského občanského práva procesního. Já sama s tím mám zkušenosti, protože Vím, že tady je důležité, jak funguje evropské právo, evropská spravedlnost, jak je to důležité, aby přinášelo výsledky všem občanům, aby občané Evropy měli přístup ke spravedlnosti, ale nejenom občané, ale i podniky. Myslím si, že někdo neví lépe než členové tohoto výboru, jaké existují v současné době potíže v jednotlivých vnitrostátních eh, systémech práva, v jednotlivých právních kulturách. A jde o to, že občas je obtížné, aby lidé nebo podniky měli takový přístup ke spravedlnosti, jaký bychom si přáli. Je pravda, že už teď existuje celá řada nástrojů evropského práva, které se týkají e, otázek e, civilního procesu, třeba nárok o drobných požádavcích, e, příkaz nebo zabavení účtů. Všechny tyto věci souvisí eh, s civilním procesem. V minulosti eh, tomu bylo tak, že jedna naše sesterská, nebo naše sesterská organizace v Americe společně s UNIDROA po několika letech spolupráce v roce 2004 připravili základní systémy Eh, nadnárodního civilního procesu, je to vlastně nevymahatelný právní nástroj, takzvané soft law, má pomoci zákonodárcům a soudcům. Vypadá to velice slibně. My jsme se domnívali, že je správný čas a že je také důležité, aby něco podobného proběhlo i v Evropské unii. Zároveň je také zapotřebí zajistit, že to bude všechno v souladu s mezinárodními eh, zákony, s mezinárodními pravidly. Čili v tomto kontextu jsme založili celou řadu společných pracovních skupin, kde byly zapojeni pracovníci z akademické sféry, právní praktici, soudci. A tyto pracovní skupiny usilovaly o to, aby připravili pravidla pro evropský kontext, který má zjednodušit civilní proces v Evropě a má být jakousi inspirací. Naše práce zatím trvá asi pouze rok a půl, necelého roku a půl. E, také někteří kolegové z tohoto výboru prokázali zájem a sledují se naši práci. My jsme také, pane předsedo, velice rádi, že právě váš výbor zřejmě připraví zprávu z vlastního podnětu o této právní oblasti. To bylo tedy na úvod. Chtěla bych ještě říci, že máme několik skupin, které se věnují pro projektům. Dnes jsou zde se mnou tři zpravodajové, kteří stručně vysvětlí práci, která se týká doručování soudních dokumentů. To je vlastně taková jedna fáze, kterou se zahajuje celý právní proces. Také se podíváme na e, různá předběžná opatření, jako je třeba zmrazení výnosu, zmrazení majetku a tak dále a potom také opatřování důkazů. Dále o tom pohovoří ještě moje kolegyně, která na konci všechno, eh, všechny tyto věci schrne. To je tedy program a velice jsem ráda, že nám dáváte čas eh, zde na vaší schůzi a teď dávám slovo a která zahájí další část. Ano, děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážené členky a členové tohoto výboru, dámy a pánové, je to pro mě samozřejmě velkou ctí a velkým potěšením účastnit se vaší schůze v Evropském parlamentu, schůze vašeho výboru, abych mohla stručně pohovořit o projektu, do něhož jsme zapojeni. Já jsem jedna z spolu zpravodajek pracovní skupiny, která pracuje na pravidlech týkajících se doručování soudních dokumentů v rámci civilního procesu. Na začátek několik obecných věcí, které se týkají toho, co, o čem už hovořila Diana. Na začátku tohoto projektu jsme diskutovali o tom, jakou má mít tento, pro, tento projekt hloubku, jaký má mít rozsah. A opravdu je to všechno takové Eh, všechno je stále v pohybu. My jsme nezávislou skupinou, jsme, nebo v té naší skupině jsou nezávislí lidé, takže ten obsah vlastně nebyl jaksi vytesán do kamene. Každá pracovní skupina eh, vlastně hovoří o tom, do jaké míry se ten projekt má rozrůst, do jakého rozsahu to má být. Usilujeme o to, abychom našli nejlepší způsoby pro civilní proces evropském kontextu, ale zároveň vycházíme z komplexní práce, kterou již provedla ELI a také Eurodroa. Je to jakési modelové právo, proto máme celou řadu diskusí, jak v naší skupině, tak i s ostatními pracovními skupinami. Máme také speciální řídící skupiny, kde hovoříme o tom, jak také tento, toto modelové právo navázat na evropské aky, což je velice důležité. svou roli vidíme tak, že než bychom chtěli být jaksi omezováni tím evropským aky, ale spíše se snažíme z evropského aky vytáhnout to, co považujeme za osvědčené praktiky, osvědčené postupy a ty by se mohly využít i v budoucnu. Takže, takové, takže evropské aky je velice důležitým zdrojem, ale není to jediným zdrojem inspirace. V evropském kontextu ho ale samozřejmě nemůžeme evropské právo i poopomíjet. Pak zde máme tedy doma eh, civilní procesy eh, jednotlivých eh, zemí, také různé výzkumné projekty a další zdroje, které mohou obohatit naši práci. Na dnešní schůzce jsme rovněž hovořili o naší budoucnosti, o tom, na co se máme soustředit. A dohodli jsme se na tom, že chceme moderní, novátorské rozvoje, chceme reagovat na nové trendy, které se objevují v různých členských státech. Některé členské státy se třeba v některých oblastech vyvíjejí rychleji. Mm, týká se to třeba technologického rozvoje a využívání techniky. Já, já se tedy zastupuji pracovní skupinu pro doručování písemností o tom budeme hovořit eh, ještě podrobněji, takže s tím souvisí třeba otázka elektronického doručování písemností, což je prakticky i pragmaticky velice důležité pro budoucnost. Takže to jsem se vyjádřila trošku k rozsahu práce a o tom, o co nám jde v naší pracovní skupině. Další věc, která také ještě nebyla úplně vypilována, je vlastně do jakých podrobností chceme zacházet při přípravě tohoto modelového občanského práva procesního. A ta tedy také, co se týče těch pravidel, která mají být vzorem pro domácí nebo pro přeshraniční právo procesní, také vůbec je i otázkou, jaké věci jsou vnitrostátní, jaké jsou přeshraniční. To je také velké téma. Myslíme si, že bychom se ale neměli příliš zabývat tímto, mm, tímto rozdílem. Možná by bylo dobré, abychom našli takový model, který bude vzorem jak pro vnitrostátní, tak i pro přeshraniční spory nebo mm, věci. Protože to jsou, to jsou zkrátka všechno věci, o kterých hovoříme i mezi sebou na pracovních skupinách. Nyní, co se týče přímo toho tématu doručování písemností. Vím, že dnes nemáme tolik času, takže nemohu hovořit eh, do všech podrobností. Ale pokud mi dovolíte, tak bych vám ráda přečetla mm, něco tedy o tomto tématu. Chci říci, že na začát, takový začát, výchozí bod je to, co bylo už dohodnuto v této knize, a většina z pracovních skupin vychází z této publikace. Ta, ta, ta pravidla, která jsou v té publikaci, jsou taková spíše obecnější a my bychom to rádi ještě um, propracovali. Takže vám teď ocituji jedno pravidlo, které se týká doručování písemností, abych vám dala jakousi uh, Ehm, představu, protože asi možná ne, ne tedy všichni jste četli tuto publikaci, takže teď budu citovat. Bod 5.1. To jsou tedy principy, neříkáme tomu pravidla, ale říkáme tomu principy. Na začátek, na zahájení řízení je oznámení, které je předáno takovým způsobem, který je považován za rozumný a je rozešlán všem stranám, nikoli tím šalobcem. Zde jsou obvinění šalobce, také specifikace toho, o, o co, um, co chce šalobce. E, strany musí být informovány o řízení, o tom, aby mohly reagovat a musí tam být také hmm, za, možnost zabránit tomu, aby hmm, nedošlo k tomu, že se nestihne zareagovat. Jazyk musí být jazykem soudní příslušnosti a také to musí být jazyk eh, státu, který je místem obvyklého bydliště, nebo tedy obvyklým místem, kde působí podnik, nebo to musí být jazyk eh, dokumentu, který je hlavním dokumentem v příslušné obchodní transakci. To je tedy takový základní základní východisko práce, na, na níž se podílí má pracovní skupina. Hmm, zabýváme se tedy nejenom podrobnostmi o doručování písemností, ale i obecnějšími věcmi. Částečně analyzujeme věci, jako třeba jaké informace mají být na začátku řízení, jaký rozsah eh, písemností má být doručen, v jakém jazyce, jak je to s nutností překladu a také jaké jsou záruky v případě nedoručení. Zároveň se také snažíme zamyslet se nad tím, jak to třeba obohatit podrobnostmi. Můžeme se zamyslet třeba nad metodami doručování. Jaká metoda doručení by představovala osvědčený postup, nejlepší postup. A nakonec bych ještě chtěla upozornit na elektronické doručování písemnosti, které také bude spadat do metod. O tom hodně jednáme, přemýšlíme o tom, jak definovat elektronické doručování písemnosti. Chtěli bychom to definovat co nejširším způsobem abychom si tím jak se nesvázali ruce, aby se to neomezilo pouze na nějaký jeden konkrétní technologický způsob. Má pracovní skupina se soustředí na to, že když používáme elektronické způsoby, jak zaručit, že žalovaný dostane ten dokument, že je mu opravdu do, doručen. Například je zapotřebí formálního souhlasu k tomu, eh, že těm stranám se budou ty písemnosti doručovat eh, elektronicky, protože v některých členských státech je to tak, že pokud chcete někomu něco zasílat elektronicky, tak musí všechny strany předem souhlasit. Dále třeba reaguje, mm, hovoříme o tom, jak má, být, jak má vypadat ta reakce na elektronické oznámení nebo na elektronické doručení písemností má tam být nějaký důkaz toho, že jste obdrželi, třeba vám přijde automatická odpověď z e-mailu, že ten člověk je nadovolené, takže co to znamená, jaké tam budou záruky a jaké tedy tyto záruky a potvrzení příjmu potřebujeme právě v elektronic, při elektronickém doručování písemností. Já tady už eh, asi jste se odmlčím, ale to je jenom tak, abych vás trošku informovala zběžně o tom, čím se zabýváme. Pane předsedo, dámy a pánové, také mne velice těší, že mohu být dnes zde přítomen. Jsem profesorem v Lucemburku a jsem s pravodajem další eh, pracovní skupiny o ochranných opatřeních, předběžných opatřeních. Samozřejmě, že všechny ty naše skupiny jsou tvořeny několika kolegy, eh, buď tady praktiku nebo akademiku, je nás vždycky tak 6 až 8, pocházíme z různých částí Evropy, abychom zaručili, že tady tam budou zastoupeny všechny ty právní tradice, zastoupeny všechny země Evropy. Já se nebude věnovat těm obecným informacím, o kterých hovořila Eva a spíše se tady budu věnovat vyloženě tématu naší skupiny. Naším zájmem je tedy pokr- eh, mm, pokročit tu velkou škálu těch eh, předběžných opatření, včetně tedy ty příkazy k zmražení, zabavení, ale eh, také takové jako příkazy k něčemu přistoupit nebo nepřistoupit v případě v případě hanobení nebo eh, například v případě nějakých publikací, pozastavení jejich vydávání a, a také eh, zachování důkazů v případě toho šetření, zveřejnění informace. To se provádí hodně například v Anglii, ale ne už tolik na kontinentě. Pak určité platby. Metodologie naší skupiny nám umožňuje mít pravidla, kterými se bude právě regulovat jakékoliv z těchto předběžných opatření. A to je už poměrně velký posun od těch předchozích eh, praxí. Na eh, Eh, které se uplatňovaly v Evropě. Dříve se to uplatňovalo takovým obecnějším způsobem, zejména v těch bruselských nástrojích, kde bylo vždycky jenom jedno předběžné opatření a to pokryvalo všechny tyto nástroje. Tady máme pokryty a všechna ta specifika, je tu jasný tedy odklon od toho evropského modelu spíše k tomu nástroji, kde se zaměřujeme tedy na jeden konkrétní nástroj. Tady naším záměrem není to, že nabídneme jenom eh, jeden takový soubor opatření pro jednu z těch eh, eh, možných funkcí, které jsem nabídl. Spíše, že nabídneme různé možnosti a doufáme, že tedy různé soudy budou mít možnost v Evropě se tady na ty různé postupy podívat a vybrat si právě ta opatření, o kterých si budou myslet, že mohou vylepšit, přispět k tomu procesu a, a prostě vyřešit eh, To znamená, a to je důležitá věc, že eh, máme tu tedy i ty příkazy k zabavení, eh, prostřednictvím kterého se může zmrazit daný účet, ale to neznamená, že prostřednictvím něho se tu bude podporovat takový nástroj, eh, který bude úplně odpovídat tomu anglickému nástroji, který se používá v Anglii evropské legislativě, tedy pokud něco již existuje, tak by to nemělo zabránit této skupině k tomu, že se budeme věnovat i analýzou nebo hledáním jiných cest nebo jiných nástrojů, které používají zase jiné soudy v Evropě. Takovým naším všeobecným cílem, záměrem, ten je dvojí, v první řadě tedy podpořit vzájemnou důvěru, Prozatím to rozesílání předběžných opatření po Evropě do značné míry ještě omezené, protože to eh, nemůže úplně volně eh, cirkulovat. Je to vše na otázce vzájemné důvěry a myslím si, že vypracování právě takovýchto pravidel může pomoci tuto důvěru navýšit, že si připravíme právě takové ty postupy nejlepší uznávané postupy a ty tedy při, přesvědčí evropské soudy, že prostě tyto postupy by se i formálně mohly používat a uznávat. A za druhé je tu určitý prostor pro pokrok i v té stávající legislativě, zejména tedy eh, co se týče rozesílání takovýchto informací. Já myslím, že z mé strany je to vše a předal bych slovo kolegovi Fernandovi. Mr. <clears throat> Mr. Chairman, Pane předsedo, vážení poslanci, dámy a pánové, jmenuji se Fernando Galascon, jsem profesorem práva z Madridu a také já vám chci poděkovat za tu příležitost, že vám tu mohu představit část toho úkolu, za který jsem zodpovědný. Jsem spoluspravodajem pracovní skupiny zabývající se důkazy. V podstatě ty obecné představy ty tu již eh, představili mi kolegové takže k tomu bych nechtěl nic doplňovat, jenom bychom vám chtěli představit takové určité modelové role, kterými se odrážejí právě ty nejlepší postupy. Zároveň bereme v potaz evropské aky, ale také i zkušenosti z minulosti. Přejeme si, aby v rámci soudního systému panovalo vzájemné chápání, pochopení, aby všem bylo jasné, jak to funguje, jak se každodenně pracuje. To znamená, naším cílem je posílit vzájemnou důvěru, ale také podpořit existenci podobných standardů, i co se týče tedy určité eh, procesní spravedlnosti a efektivity. Takže jak je tomu z důkazy? Myslím si, že naše eh, pracovní skupina o důkazech má až zatím mezi všemi ten největší rozsah. Pracujeme tedy různými směry Začínáme takovým společným souborem obecných pravidel, přípustnosti, relevance důkazu, pravidla pro vyloučení, lhůt pro eh, ty eh, důkazy, předkládání ze strany právníků s, eh, při, přijímání ze strany soudců a podobně. No a pak se zaměřujeme na takové již specifické oblasti. Přístup k důkazům a informace, to je velice zásadní téma, ale také kontroverzní vzhledem k daným eh, právním kulturám v této oblasti, protože ne všichni vnímáme stejně, jak přistupovat k důkazům, které jsou eh, jaksi eh, v rukou druhé strany, někteří nepříliš ochotně Eh, přistupuji k tomu, že by právě druhé straně měli předložit, ukázat eh, ty důkazy, předložit dokumenty. Evropské právo se snaží právě jít druhým směrem, eh, zejména co se týče práv duševního vlastnictví, tak tady se snažíme právě nastolit určitou rovnováhu, abychom šli cestou efektivity, ale zároveň také i důvěrnosti a pak je tu i otázka eh, vyřešit určitá pravidla pro ty důkazy, prostě jaký je ten nejlepší způsob, jak vyslechnout svědky, jak získat expertízy nebo dodatečný no, kontakt ještě k získání dalších důkazů. A to je z mé strany vše. Děkuji. Thank you, Mr. Děkuji, pane předsedo. Vážení eh, poslanci, členové výboru, dámy a pánové. Jmenuji se Ana Veneciano a jsem uh, náměstkyní generálního tajemníka a, eh, eh, společnosti Unidra pro sjednocení soukromé občanského práva procesního. Čili jsme partnerem tohoto právního institutu a já bych nechtěla to uzavřít, ale vyjádřit díky panu předsedovi výboru za příležitost eh, předložit tento eh, společný projekt. Myslím, že ten může být velice užitečný po praktické stránce, protože ovlivňuje eh, profesní i soukromý život evropského lidu a, a samozřejmě děkuji Eli za iniciativu. UNIDRA, jak asi víte, globální uh, mnohostranná organizace se 63 členskými státy. Řada z nich jsou evropské členské státy, takže tady máme velmi eh, silný evropský základ, ale navzdory eh, eh, globálnímu charakteru Univera byla vždycky otevřená vůči regionální harmonizaci, tak jak je to v současné době vyjádřeno výslovně v našich pravidlech. A proto si velice vážíme tohoto projektu. Vnímáme eh, ho ze strany dvou účelů. Za prvé eh, spolupráce s Eli, a ta byla velice eh, zatím uspokojivá. A ta druhá věc je myšlenka použít ty principy Eli Unidra, které začín, by měly být doplněny eh, regionálními pravidly a myslíme si, že toto je velice důležitý eh, krok tímto směrem. Eh, celou myšlenkou základní je zjistit, jestli tyto principy jsou slušitelné s evropskou právní tradicí a my si myslíme, že ano. Ale otázkou je, jak mohou přispět k širšímu soustavnějšímu souboru pravidel v této oblasti, aniž by se tak Eh, eliminovali národní specifika, pokud se budou stále považována za eh, důležitá. Závěrem bych tedy eh, řekla, že tento projekt by mohl být užitečným nástrojem neformálního neformální právní povahy pro evropské instituce, pro evropské zákonodárce a proto je pro nás toto slyšení velice důležité a znovu vám za něj děkujeme. Já vám děkuji všem eh, našim eh, váženým řečníkům a hostům za prezentaci. Dovolíte-li, tak bych eh, se zeptal poslanců, zda by se vás na něco chtěli zeptat. Je zájem? Jestli, se, jestli ještě než se někdo zeptá, tak se já se zeptám. Existuje nějaký rámec časový pro váš projekt, kdy můžeme očekávat výsledky? A tak dále. Tak eh, samozřejmě slyšeli jste tady eh, zástupce tří eh, skupin. Máme ještě další dvě, které pracují, takže doufáme, že budeme mít návrhy pravidel od těchto tří skupin na začátku příštího roku. Ale celý ten projekt má lhutu, která je eh, stejně jako Unindra eh, v roce 2017, její pracovní program tedy. Takže doufáme, že eh, vám podáme zprávu ještě dříve během našeho, až budeme učinit nějaký pokrok a doufáme, že ji budete moci sledovat. Určitě, určitě. Vážení kolegové, vážení poslanci, máme nějaké dotazy? Nevidím. Nevidím tady eh, žádné dotazy, takže eh, vaše prezentace byla vyčerpávající. A děkuji vám za ně. A Omlouvám se ještě jednou za to uh, eh, spoždění, které bylo způsobené změnou našeho programu na poslední chvíli. Děkuji ještě jednou a budeme se těšit na vaši práci na tomto projektu. Děkuji. This was point number 13 and we move to... Takže to byl bod číslo 13 a teď bod 14, eh, projednání pozměňovacích návrhů eh, k ochraně nezveřejněného know-how a obchodních informací, tedy obchodního tajemství. A myslím, že slovo teď dostane přímo eh, zpravodajka paní Le Grip. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Dnes je to již čtvrtá výměna názoru na úrovni výboru Jury o návrhu směrnice v ochraně know-how a obchodních informací, které jsou důvěrné. Prostřednictvím té dnešní diskuze se pokusíme tak, jak si učinit ten výkop směrem k cestě pro jednání, abychom si tedy definovali již e, náš postoj pro to jednání e, ohledně tohoto návrhu směrnice. Takže e, je nyní na čase, abychom se vyjádřili. Stejně tak to vyjádří asi i stínový zpravodajové. Měli bychom vyjádřit tedy naše postoje a měli bychom říci, jakým směrem bychom měli dále pokračovat a tedy i projednat pozměvací návrhy a dostat se tak trochu k samotnému jádru věci. Já jsem se setkala již několikrát se stínovými zpravodaji, jistě se s nimi ještě setkám v tom eh, návrhu jsem se snažila dosáhnout rovnováhy, nicméně je to velice citlivé téma, když se snažíme na jednu stranu navrhnout bezpečnost, zabezpečení pro naše evropské podnikatele, kteří samozřejmě eh, vědí, jak to bývá ve světě konkurence, často dochází k nekalým druhům konkurence, eh, to jsou opravdu nehezké techniky, které se někdy uplatňují. Nicméně je třeba zajistit na, za, na jednu stranu zachovat určité svobody, ale zajistit také zabezpečení. Takže v této práci eh, vycházíme také z návrhu Evropské komise. Přejeme si vytvořit právní rámec a stejný základ pro celou Unii, abychom mohli podpořit konkurenceschopnost našich podniků, podpořit jejich profesní know-how a ochránit tady to nehmotné dědictví, které často je zdrojem eh, mm, výzkumu. V březnu jsme měli lhůtu pro předkládání pozměňovacích návrhů, pak jsme v průběhu tedy Velikonoci toto mohli eh, prostudovat, seznámili jsme se s těmi návrhy a s tím vším, co je v pozadí je jich dohromady 302. Myslím, že teď už je nám víceméně jasné, jaký byl jejich záměr. Já sama jsem nechtěla už předkládat další nové pozměňovací návrhy a nějak měnit ten původní návrh zprávy, nepovažovala jsem to za eh, nezbytné. Takže jsem si prostě chtěla vyčkat, až dostanou vaše vlastní návrhy a tímto bych chtěla kolegům poděkovat za jejich návrhy. Mnohé z nich, eh, z těchto návrhů, přispívají podstatně a tak nějak i budou základem, který bude vyživovat naše nadcházející diskuze. Mne velice těší, eh, že ta velká většina pozměňovacích návrhů nějak nespochybňuje smysl toho textu, je opravdu vhodný. A já, jakožto zpravodajka výboru Jury, si myslím, že tu tedy existují dobré podmínky pro to, abychom zahájili jednání a že toto jednání tak nějak dospěje do toho dobrého přístavu. A nyní se budu věnovat konkrétněji některým bodům, které považuji za opravdu zásadní a také pohovořím o některých obtížích, které jsem po tom takovém prvním čtení těch 302 návrhů si zaznamenala. Ještě jednou bych chtěla zopakovat, myslím, že je důležité to zopakovat, že je nezbytné ochraňovat to podnikatelské know-how a šíření či nešíření těch podnikatelských informací, že toto není právo ochrany duševního vlastnictví. To nejsou tedy úplná synonyma, to je třeba tedy objasnit. Myslím si, že to je tu všem jasné. Já jsem si tedy poznamenala, že některé z těchto návrhů tak trošku spochybňuji Eh, některé názvosloví, které se v textu používá, právě to názvosloví, které by mělo spadat do oblasti toho duševního vlastnictví. Eh, myslím si, že takový druh názvosloví, který se uplatňuje na právo duševního vlastnictví, by se měl zachovat právě jen pro tu oblast duševního vlastnictví. Nemělo by se to směšovat, ale myslím si, že právě o tomto tu budeme ještě hovořit. Nicméně byly tu některé pozměňovací návrhy, které šly tímto směrem. Pak eh, další taková silná tendence, která vyvstala z, toho, z té první analýzy eh, pozměňovacích návrhů, je to jasná obhajoba veřejného zájmu, eh, co se týče těch důvěrných podnikatelských informací. Já tady v tomto návrhu zprávy naléhám na povinnost transparentnosti, která je naprosto nezbytná. Všechny podniky to musí přijmout. A ostatně vyplývá to z práva Evropské unie i z vnitrostátních právních úprav. Povinnost transparentnosti, kterým se nemůže vyhnout žádný ekonomický subjekt. a e, v podstatě žádný ekonomický subjekt nemůže prostě si myslet, že se tak nějak vyhne tady té splatnosti této směrnice. To jsou pozměňovací návrhy 5 a 24. Myslím si, že ten obecný zájem, co se týče ochrany a důvěrných informací, to by mělo být takovým středobodem v podstatě, měl by být středobodem této legislativy. Je to ostatně i princip, kterým se e, řídí naše demokratické instituce. Rozhodně nikdo by neměl nějakým způsobem spochybnit tento princip. Máme tu příležitost tedy společně zapracovat, i když toto téma nám bude asi zabírat eh, dlouhou dobu, bude to dlouhá práce, ale právě je to ve veřejném zájmu a proto bychom měli nalézt kompromisní řešení. A ještě bych ráda připomněla, a eh, řekla jsem, že je to důležité, co tak jak si vzejde z té naší diskuze na téma tohoto návrhu směrnice. Já jsem chtěla, nebo přála jsem si, aby tato směrnice byla schválena a následně transponována tedy do vnitrostátní legislativy. Nesmíme připustit, aby prostě někdo následně obcházel pravidla, která se tímto stanoví, včetně tedy těch určitých výjimek. Pokud toto bude schváleno, členské státy budou mít povinnost transponovat eh, tuto normativu. A budeme to pomáhat tedy připravovat určitá opatření jak pro občanskou, tak eh, obchodní eh, oblast práva. A nyní článek 4. Článek 4, odstavec 2. Ten opravdu si vysloužil mnoho pozměňovacích návrhů ze strany mnoha kolegů. A hodně se soustředí právě na tento článek 4 odstavec 2. Týká se výjimek. A objevuje se tu i celá řada takových ještě pochyb. Hovoří se tu o svobodě projevu a informací. A já bych tu chtěla říci velice jasně a vyjádřila jsem to tak vždy, že tady záměrem je zachovat tu vysokou úroveň informace, cirkulace informace v naší společnosti a v našem hospodářství. Myslím si, že to je zřejmé a stojí za to to zopakovat. V podstatě nacházíme se v 21. století a víme, co tvoří základ našeho hospodářství. A asi si nikdo nedokáže představit, že by to byly nějaké překážky, nějaké bariéry pro pohyb eh, informací, poznatků. V demokratické společnosti existují eh, základní svobody a ty jsou, řekněme, takovým pokladem, který bychom za každou cenu měli strážit. Eh, pozměňovací návrhy 6 a 7 Tady připomínám ten princip základních svobod, svoboda projevu a svoboda informací v těch návrzích 6 a 7. Možná někteří kolegové si budou myslet, že by se mohli ještě vylepšit. Tady odkazuji na tu svobodu informací, svobodu projevu a pluralitu médií ochranu zdrojů a také judikatura Evropského soudního dvora, je to také odkaz na listinu základních práv Evropské unie, to vše je tu velice jasně formulováno. Nicméně právě tento text si vysloužil opravdu velké množství pozměňovacích návrhů, které budu muset analyzovat vyloženě pod lupou. Myslím si, že všichni bychom jim měli věnovat velkou pozornost a měli bychom vyjádřit opravdu ochotu a vůli a snažit se v rámci toho konstruktivního ducha najít nějakou, nějaké společné řešení adekvátní formulace a prostě kompromis, který nám umožní pokročit vpřed v tomto tématu i v těch dalších, ale toto je opravdu citlivé, citlivé a složité téma, které je třeba projednat. A už se blížím, pane předsedo, ke konci mého příspěvku. Ještě jedna věc, kterou jsme zmínili v těch našich předchozích výměnách návrhu názoru. Některé politické skupiny to se snažili eh, vyřešit eh, prostřednictvím návrhu. To je otázka mobility pracujících. Byly tu vyjádřeny určité obavy, eh, byly to jaksi vnímány určité překážky právě pro tu mobilitu pracujících. Tímto bych chtěla zase kolegům poděkovat za jejich předložené návrhy a za to úsilí. A tady taky rozhodně pokud tato směrnice bude schválena, tak eh, určitě bychom nechtěli, aby tato směrnice nějakým způsobem byla překážkou zábranou pro mobilitu našich kvalifikovaných pracujících v evropském prostoru. Přečetla jsem si ty návrhy, poznamenala jsem si požadavky i ty vyjádřené obavy a i tady toto téma můžeme ještě prohloubit a s koordinátory skupin to projednat, aby se nám podařilo eh, dosáhnout společných postojů a přispět takto k zlepšení textu návrhu směrnice. V podstatě i já sama jsem obhajovala tuto myšlenku. A na závěr, ještě co se týče lhuta, tady existuje již návrh v podstatě dva příslušné výbory, které vypracovaly stanoviska eh, z výboru pro ochranu eh, pro vnitřní trh i z toho druhého výboru, tak tiž připravili stanoviska. Existují tu určité eh, odlišné názory v té mé první zprávě jsem se snažila mít tu jasné rozhodnutí, co se týče té lhuty pro vypršení. Navrhla jsem lhutu tří let, to byl pozměňovací návrh 28. Nicméně jsou tu i jiné názory. Já jsem si přála takové jasné řešení, které by tu celou situaci naprosto zjednodušilo, zharmonizovalo zase chci připomenout záměr směrnice jít cestou evropské harmonizace eh, v věci těch profesních know-how. Myslela jsem si, že tímto směrem bychom tak nějak konvergovali, šli tou cestou harmonizace a vytvořili ty nezbytné podmínky pro to, abychom prostě napomohli našim podnikům, které si přejí obhajovat svá práva před spravedlností. A myslím si, že ta lhuta tří let se objevila také ve stanovisku výboru IMCO, ale i e, zase zde v této věci jsem otevřená k diskuzi. Prostě nastane v určitou chvíli moment, kdy budeme muset přistoupit k definitivnímu rozhodnutí a budeme muset tedy stanovit jasnou lhůtu. Zase ještě jednou si přejeme navýšit bezpečnost, ochránit evropské podniky, aby mohly bojovat prostřednictvím stejných nástrojů, stejných zbraní proti konkurenci, proti zejména nekalé konkurenci. Často jsou to opravdoví predátoři. Tady ve výboru Jury si přejeme prostě vytvořit takové podmínky, které by eh, ochránily základní práva, ale které by vytvořily naprosto solidní, efektivní eh, opatření a povedou k tomu, že tento text vstoupí v platnost. Já doufám, že v nadcházejících týdnech prostě tomu budeme věnovat pozornost, budeme konstruktivní a dosáhneme eh, nějaké solidní dohody. Eh, říkám, maximálně možně solidní. Je to ve prospěch kreativity, inovace. Přejeme si ponítit konkurenceschopnost našich podniků. Děkuji, pane předsedo. Uh, Mrs. Reda. Děkuji, paní Reda. Děkuji, pane předsedo. A děkuji uh, zpravodaji za velice komplexní uh, prezentaci. My jsme uh, předložili poměrně hodně. Uh, pozměňovacích návrhů a myslím si, že je třeba ještě eh, předložit další. Některé ty problémy jsou mimořádně důležité a už eh, se tak trochu eh, řešili ve stanoviscích výborů, o kterých se hovořilo. A já bych je ráda zdůraznila. Za prvé je tady otázka rozsahu toho, co můžeme považovat za obchodní tajemství. Myslíme, že příliš široké. Nemůžeme brát eh, to, co je napsané eh, v dohodě TRIPS eh, doslovně, protože tam to záměrně bylo definováno tak, aby se tam vešla široká škála těch právních tradic jednotlivých signatářských států. Myslíme, že tady musí být omezení eh, ochrany té informací na eh, legitimní obchodní zájem. Je tady také eh, významné riziko falešných nároků, protože zejména větší firmy by to mohly eh, použít k tomu, aby eh, se zbavili nežádoucí konkurence. Takže myslím, že eh, důkazní břemeno musí být na držiteli obchodního tajemství, aby prokázal tedy, že došlo k nezákonnému zveřejnění obchodního tajemství. A musíme být skeptičtí k preventivním opatřením, která by měla vytvářet fakta ještě předtím, než nějaký eh, soudce rozhodne o tom, že došlo k nezákonnému zveřejnění. Pokud je o článek 4, tam eh, nevíme, ne, není nám jasné, proč v té první části se hovoří o, o zákonem nabití, nebo nabití podle zákona, když eh, pro účely, jako je svoboda informací, ten návrh hovoří o tom, že není žádná, žádný nápravní prostředek opravný prostředek. Myslíme si, že eh, po, potom pokud jde o promlčení, promlčecí lhůtu, tam je třeba zajistit mobilitu eh, pracujících tak, aby eh, to promlčení bylo poměrně krátké, zejména a, a, a pro bývalé zaměstnance by to nemělo být víc než rok, protože jinak by nebylo pro ně možné dosáhnout právní jistoty při přechodu z jedné firmy do druhé. Myslím, že jedna věc, kde směřujeme dobrým směrem, ale měli bychom to eh, dát jasně najevo, je, že tady nehovoříme vlastně o duševním vlastnictví. Eh, skutečný eh, problém je, že když máte nějaký patent nebo jiné duševní vlastnictví, tak ten fakt eh, se, se, je automaticky tajný. Eh, a, a ochrana má eh, smysl pouze pokud to bude schop, pokud to bude schopné to udělat. Ale jakýkoliv typ jako obrácené, obrácená výroba nebo nezávislé, nezávislé odhalení, tedy od objevení, by se měly chránit Potom si myslíme, že je nesmírně důležité dát najevo, aby eh, zákonné eh, zveřejnění obchodního tajemství eh, obsahovalo všechny informace, které žádá úřední orgán. Není to nic, kde by například stát mohl tvrdit, že žádost mm, informace bude automaticky žádostí o zveřejnění obchodního tajemství. Potom tam jde také o ochranu zaměstnanců a o to, abych e, tam nebylo neodůvodněné břemeno na zaměstnanci e, hrubé zanedbání lidí, kteří mají e, přístup k obchodnímu tajemství, by nemělo být považováno za nepatřičnou akvizici. A potom poslední věc, ochrana informátorů. Myslíme, že by mělo být eh, jasně dáno najevo, že nezákonné zveřejnění obchodního eh, tajemství by mělo eh, obsahovat úmysl obchodně poškodit držitele. Pokud to bude z veřejného zájmu, tak to nemůže být nezákonné, zejména když to je velice důležité, když hovoříme o otázkách veřejného zájmu, například pokud je o škodu na životním prostředí kde držitel možná nedrž, tajemství ne porušuje zákon, nicméně eh, je tady velmi důležitý veřejný zájem a proto by informátor měl být schopen předat takové informace tisku. Myslím si, že tohle jsou eh, pro nás nejdůležitější eh, priority. A my doufáme, že v tom kompromisním procesu a bude možné dojít společného stanoviska. Děkuji, paní Gutalant. Děkuji, paní, pane předsedo. A děkuji také paní Legrip eh, jak za vaši tvrdou práci, tak eh, za úvod do této debaty. Jedná se o důležitý legislativní předpis a proto je velice důležité, abychom eh, to nastavili správně. Proto je tady také tolik pozměňovacích návrhů protože opravdu hodně z nás tady chce dosáhnout dobrého výsledku. Ráda bych eh, začala tím, že řeknu, že eh, je dobré, že eh, chcete podporovat mobilitu pracujících, aby bylo dobré najít řešení. Protože je podstatné, abychom nesnížili mobilitu práce a zabránili inovacím. důležité je podporovat vnitřní trh. Tady musíme něco udělat a opravdu vnímám to, že to eh, vítáte a doufám, že se nám podaří tady něco nalézt. Ráda bych se také eh, zabývala tím, že, že je opravdu důležité, abychom eh, podporovali transparentnost nejenom pro výzkum a, a otázku životního prostředí, například data o emisích oxidu uhličitého. Tento výzkum, tento návrh nesmí omezovat náš výzkum, zejména v oblasti medicíny, ale také v snaze o udržitelnější společnost. Za třetí, z důvodu bezpečnosti je důležité, aby došlo k tomu, co říkala paní Rieda. Nelze to zastavit podle této směrnice. obavy z eh, spáchané trestné činnosti se musí být vždycky, eh, musí být vždycky možné předat úřadu nebo médiím. Čili eh, proto je tady řečeno, že je třeba chtít prokázat, je třeba prokázat, že tady byl úmysl způsobit ekonomickou škodu. Protože pokud to má být pro prevenci trestného činu, tak tam jde o to, aby se lidé nebáli. A potom poslední věc, Eh, tam bych eh, raději formulaci ke kolektivním eh, dohodám. K tomu jsme dali několik pozměňovacích návrhů. Je to o právu zástupců odborů, jakož i o možnosti národních soudů přiznat očkodné podle národní praxe, podle vnitrostátní praxe. Takže tolik k mým pozměňovacím návrhům. Pan Koferaty. Děkuji, pane předsedo. Já jsem chtěl poděkovat paní zpravodajce za vykonanou práci a také za ochotu, kterou vyjádřila. I před chvílí tu hovořila o tom, abychom se všichni společně pokusili najít co nejefektivnější kompromis, tak aby tato směrnice opravdu mohla oživnout a byla důležitá. Ostatně i samotný počet těch předložených pozměňovacích návrhů je toho samého zrcadlem. Tedy je důležité najít ty eh, nejlepší mm, vyjádření, ty nejlepší druhy textu, abychom se vyhli dalším sporům. Za naši skupinu samozřejmě my jsme předložili eh, také pozměňovací návrhy, které vyjadřují tedy náš náhled na věc, know-how a profesní mm, informace, to je velice důležité. Tady to není jenom otázka mobility. A je důležité prostřednictvím tedy e, poznání určité osoby mají pod, nebo nabývají určité pravomoci, které jim umožní přijmout třeba nějaké nové pracovní místo. Samozřejmě pokud tu nebudeme mít jasně stanovenou záruku, prostřednictvím které se tedy ta profesní informace promění v profesní tajemství, tak spochybňujeme i samotnou uh, důstojnost uh, zaměstnání nebo práce. Takže důležité, co jsi ohledně toho řekla, spochybňuje se tím ta práce, takže je důležité mít opravdu koherentní formulaci, koherentní s těmi stanovenými principy. Myslím si, že je důležité brát v potaz ten obecný veřejný zájem. To by mělo stát nad vším i mimo ta profesní tajemství, obchodní tajemství, ať se jedná o veřejné nebo soukromé podniky, protože Tady mám na mysli otázku zodpo- podnikové zodpovědnosti. Eh, objeví se tu určitá, eh, určité aktivity, nekalé konkurence. My prostě musíme odlišit eh, určité úrovně, abychom úplně odstranili tu takzvanou šedou zónu, která panuje mezi Eh, těmi zájmy obecnými a mezi eh, tím, co je obhajoba, tedy právě těch obchodních informací. A co se týče svobody projevu, to už si myslím je poměrně dobře definováno v jiných evropských textech, konkrétně v té Evropské chartě základních práv. Takže si myslím, že tady ta naše práce bude poměrně jednoduchá i vzhledem k tomu, že v podstatě je to již dobře popsáno, i ohledně toho obchodního tajemství, jak to vyjádřili někteří kolegové, myslím si, že to můžeme definovat takovým způsobem, abychom z toho si vyněli jen pozitivní závěry. Nemusíme tu mít eh, vyloženě odkazy na to, co tento pojem, ten koncept znamenal doteď. Budeme tam mít něco konkrétnějšího. A ještě jednu poslední připomínku, pokud dovolíte. Je to taková citlivá otázka, to je ta otázka té lhůty. Já jsem se zapojil i do diskuze na úrovni IMKA, Máme tu tedy ten návrh na tři roky, komise navrhuje šest. Já si myslím, že ta lhuta by měla být co nejkratší, a to ze dvou důvodů. Jeden důvod už zmínila jedna kolegyně, prostě, že by to pak mohla být překážka pro mobilitu. A ten druhý důvod, může to být nějaká nezbytnost kompenzace. Čím větší bude ta lhuta, tím těžší bude možnost stanovit tu hodnotu kompenzace, protože trh se ostatně neustále mění. Pokud tu nebudeme mít nějakou jasně časově vymezenou lhůtu, tak budeme mít ještě více problémů, zejména co se týče nákladů pro podniky. A méně efektivity pro ostatně samotné pracující. Proto jsme tedy na výboru IMKO naléhali. Nakonec i to rozhodnutí tam padlo jinak, šlo to jiným směrem, to se zase prokázala cesta demokracie, ale byl bych rád, kdybyste se nad tím zamyslela, prostě tu lhůtu zkrátit. Může to být dobré řešení pro ty, kteří jsou tady ti hlavní aktéři, tedy ti Mm, pracující, kteří si přeji v daném podniku pracovat. Děkuji. Thank you. Uh, Mrs. Uh, děkuji. Nyní paní Choziár. Bez mikrofonu. Je voulais saluer le, travail de, de la rapporteure sur ce dossier et l'état. No, děkuji, já bych chtěla pogratulovat eh, zpravodajce za práci, kterou odvedla. Hm, domnívám se, že předchozí kolegové už vyjasnili naše pozici. Chtěla bych pouze říct, že jsme také předložili pozměňovací návrhy. Hm, ještě bych chtěla znovu potvrdit, že je velice důležité chránit znalosti a know-how evropských společností. ale to podnikatelské prostředí se mění, došlo k několika případům. Takže teď se vlastně hm, souvisí to i s tím, jak funguje demokracie. Mám tady k tomuto textu ještě dvě stanoviska. Myslím si, že by to mělo jednostranně, že by to mělo posílit eh, transparentnost a také i by to mělo chránit veřejný zájem, chránit zároveň i svobodu projevu a také musí být zároveň chráněno tedy i nouha obchodní informace. Ještě co se týče definicí, myslím si, že některé definice bychom mohli zpřesnit, potom ještě mám něco k článku 4, jak řekla zpravodajka. Tady ještě se vede velká debata, myslím si, že to musíme jasně formulovat, protože se tady jedná o, i o ochranu zaměstnanců a firmy, pro kterou pracují. Takže v tomto směru jsme také předložili pozměňovací návrhy jsem se jistá, že další spolupráce bude plodná. A ještě jednou tedy potvrzuji, že zde chráníme hlavní principy demokracie Evropské unie. Děkuji nyní pan Pežován za komisi. Děkuji, pane předsedo. Komise chce poděkovat jak zpravodajce, tak i dalším poslancům za konstruktivní debatu a za také za všechny pozměňovací návrhy, které byly předloženy. Dovolte mi několik komentářů, které, jak doufám, pomůžou také najít poslancům konstruktivní konsensus. Za prvé, v tomto kontextu si musíme připomenout něco, o čem už hovořila paní Reda. To znamená, že každý členský stát se tím či oným způsobem snaží vyrovnat s touto věcí. Problémem je to, že každý členský stát k tomu používá jiné prostředky. A tento text vychází z toho, že máme vnitřní jednotný trh. Z toho důvodu představujeme tento návrh. Takže v pozměňovacích návrzích nejsem překvapen, že tam jsou návrhy, které hovoří o minimální harmonizaci. Já vlastně to říkám, to, co říkám, tady říkám i členským státům. E, vy vlastně tím, když žádáte minimální harmonizaci, tak vlastně oslabujete to, co chceme to, čeho chceme dosáhnout. Máme pocit, že mm, by tam měly být dostatečné záruky, které v tom textu jsou. E, takže je důležité, abychom tam vlastně, aby ten text nepřinášel protichůdné trendy. trendy. To je tedy můj první komentář. Druhý komentář, který k tomu mám, ten vlastně souvisí s tou rovnováhou. Souhlasím se spravodajkou i s dalšími, kteří upozorní na to, že je důležité najít dobrou rovnováhu. Na jedné straně chráníme legitimní zájmy evropských firm. Je důležité, aby si to firmy uchovaly konkurenceschopnost, ale inovátorské potenciály a také, aby si uchovaly pracovní místa. Na druhé straně chceme také zajistit a chránit i práva zaměstnanců, spotřebitelů, novinářů a to jsme také měli v úmyslu, když jsme tento text navrhovali. Ještě bych rád učinil několik dalších poznámek, které snad také dopomůžou k dosažení koncensu. Domnívám se, že celá řada dotazů nebo komentářů, které jste padla, se vlast, jdou vlastně nad rámec eh, rozsahu působnosti tohoto návrhu. Já teď některé z nich zmíním. Za prvé, nedomníváme se, že tento text zasahuje do povinnosti do, do povinností, které tedy znamenají to, že jste povinnost předávat nebo zveřejňovat informace, které jsou ve veřejném zájmu. Za druhé, také se ani nedomýváme, že tento text by nějak narušoval práva transparentnosti, včetně třeba práva spotřebitelů a občanů na informace a na, na to, aby si občané mohli vyžádat informace od orgánů. A za třetí, ani se nedomníváme, a to musím říct velice jasně, nedomníváme se, že text by zasahoval do pracovně právního rámce nebo že by nějakým způsobem eh, ovlivňoval mm, vztahy mezi, nebo povinnosti, které mají eh, zaměstnavatele vůči zaměstnancům a zaměstnanci vůči zaměstnavatelům. Dále to, co řekl pan Konferaty. Chceme říci, že know-how know-how zaměstnanců není považováno za mm, obchodní informace. Máme o tom speciální recital, speciální uh, bod, který možná by mohl být vložen ještě do, přímo do toho textu. Jedna klíčová věc, je ta, že my jsme se domnívali, že, že eh, celkově tedy ten text byl dobrý, ale některé věci tam ještě mohou být vyjasněny. Chceme, aby ten text byl jednoduchý a proveditelný. To byl vlastně náš hlavní cíl, protože teprve tehdy může být ten text dobře proveden a bude dobře fungovat v praxi. Jeden takový příklad problému, který teď máme, je třeba důležité ta, ta definice toho obchodního tajemství, porušovatele. Nesmíme eh, nesmíme vlastně narušovat jiné požadavky nebo jiné povinnosti, které vyplývají z jiných právních předpisů. A ještě poslední komentář. Nechceme, aby tato iniciativa byla jaksi pokřivena tak, aby vytvořila nebo aby otevřela Eh, zadní vrátka k tomu, aby se vlastně vytvořily nové bariéry eh, mezi občany a mezi informacemi. Takže tam to nemůže být obchodní informace. Takže nechceme ani bránit třeba tomu takzvanému reverznímu inženýrství. Dále, článek 4, ten si myslím, že je poměrně jasný. Ještě to chci znovu ale vyjasnit. Jsou tam dvě ustanovení, 4.1, 4.2. Článek 4.1 usiluje o to, aby členské státy nemohly přinášet ještě další omezení, která se týkají obchodního tajemství. Myslím si, že to je velice důležité rozlišit to, protože 4.2 je vlastně výjimka k článku 3. Co je klíčové? Chci říci, že velice respektujeme tu existenci tzv. whistleblowerů. Tito oznamovatelé eh, dnes eh, jsou v takové pozici, že to jsou většinou zaměstnavatele. Málo kdy to bývají novináři. Většinou je to někdo, kdo pracuje ve firmě a ocitne se v situaci, kdy vlastně mu hrozí nějaké soudní řízení z toho důvodu, že oznámil nějakou informaci. Ten text eh, to se snaží o to, aby uznal práva whistleblowerů na obhajobu, na to, aby byli hájeni. A pak je tam ještě tedy výjimka, že pokud by zde byla ochrana veři, pokud ten člověk chrání veřejný zájem, tak je to považováno za rozumné chování. Pak je zde ještě 4a. Tam tam byla vlastně taková obecná e, věta. My jsme tam, my tam hovoříme o legitimních zájmech, což je mnohem širší než pouze veřejný zájem. Takže mm, já doufám, nebo jsem si jist, nebo alespoň doufám, že když jsem toto vysvětlil, tak, e, tyto, tak poslanci, nebo že vy tedy všichni pochopíte, že tyto záruky jsou velice důležité. To je vše, co jsem chtěl říct. Děkuji výboru za veškerou práci, kterou jste odvedli této věci. Děkuji. Thank you very much. Uh, this is the end of the list of the... Ano, děkuji. Tím byl vyčerpán seznam řečníků. Chce se na to ještě, chce se ještě vyjádřit paní zpravodajka? Nechce. Nebo ano? Ano, velice stručně. Merci. <clears throat> Ano, pane předsedo, ta rozprava už je poměrně rozsáhla. Ještě jednou chci poděkovat všem kolegům, kteří se vyjádřili. Myslím si, eh, že se nám tady podařilo dosáhnout toho konstruktivního ducha a doufám, že se nám podaří dosáhnout opravdu solidní dohody, abychom byli koherentní a abychom věděli, kam chceme směřovat. Takže Doufám, že všichni se budeme řídit tady tímto pravidlem, tady touto myšlenkou. Já jsem s tím zpravodajům skupiny již navrhla, abychom se setkali v průběhu plenárního zhromáždění eh, eh, v Štrasburku a zaměříme se tedy na určité kompromisy a pokud se nám to tedy podaří, tak budeme určitě postupovat uspokojivým rytmem. We thank you, madam. Uh... Děkuji vám. Tímto jsme se dostali ke konci bodu číslo 14 a budeme pokračovat eh, bodem číslo 15. A tady to je situace, kdy musím jak si předat slovo sám sobě, vzhledem k tomu, že jsem zpravodaje, zpravodaj k návrhu zprávy týkající se směřování k obnovenému koncenzu, k posílení práv duševního vlastnictví a nový evropský akční plán, jak jej navrhla komise. Jakožto zpravodaj bych kolegové chtěl říci následující. V první řadě bych chtěl poděkovat všem těm, kteří předložili návrhu zprávy pozměvací návrhy. Dohromady jich bylo 124. A jsem opravdu za ně vděčný, protože textu dodávají větší míru přesnosti a, a někdy tak usazují do rozsáhlejšího kontextu, do toho širšího obrázku a také ten text propojují s tím širším veřejným zájmem. Jak jste již byli informováni, proběhne zasedání stínových zpravodajů eh, ohledně těchto pozměňovacích návrhů průběhu příštího týdne ve středu, kdy tedy budeme projednávat jednotlivé pozměňovací návrhy detailněji. Jak jsem již několikrát předeslal, chtěl jsem se zaměřit na ten komisní akční plán a zajít tak trošku dále a předložit také několik návrhů ve věci těch eh, práv duševního vlastnictví obecně. Jsem silně přesvědčen, že budeme schopni se dohodnout na těch kompromisních návrzích, konkrétně na těch, které se týkají bodu odůvodnění A, D nebo článku 6 8 nebo 20. A také bych chtěl všechny ujistit, že v některých případech takových obecných prohlášení vím, že paní Delvo právě nadnesla tuto záležitost na poslední schůzi. Rozhodně jsem nikdy neměl nějaký záměr tady Eh, nějak podněcovat k legitimizaci nelegálního chování. Mým záměrem bylo zdůraznit tu potřebu, abychom brali v potaz realitu, ve které se nacházíme, pokud si přejeme eh, například mít efektivní informační kampaně eh, mezi mladou generaci, takže se těším zejména na spolupráci se stínovými zpravodaji a těším se, až se s nimi setkám příští středu. To je tedy můj úvod. I'm looking forward to the requests for the... A také se těším na případné dotazy. A zase se vracím do funkce předsedy pan Kaster. Já vám mnohokrát děkuji. Já si také myslím, eh, že bude možné eh, dospět eh, k jednohlasné schodě. Navzdory poměrně velkému počtu pozměňovacích návrhů v zásadě i jako SAD považujeme za správné, aby ten akční plán byl proveden, tedy k obnovení schody a vymáhání práv duševního vlastnictví. Ono je důležitý, eh, důležitá akceptance eh, obyvatelstvem pro eh, nehmotné tedy opravu duševního vlastnictví. Aby obyvatelstvo vědělo, že co to znamená tedy. Kromě toho bychom také chtěli eh, zdůraznit, že je třeba dosáhnout vyvážený vztah mezi právem na soukromí, právem na eh, zajištění eh, základních práv a svobod a kontrolou porušování práv držitel práv duševního vlastnictví. Myslím si, že eh, tohle vyvážení je eh, základní otázka, kterou musíme zohlednit i v tom Evropském akčním plánu. Důležité je, aby to nepřispělo k vytvoření klimatu, kdy by mohlo dojít k omezení základních svobod, nebo by se dokonce otevírala dvířka a možné kriminalizaci uživatelů. To je velice důležitá věc. U té eh, kriminalizace uživatelů tam eh, se často říká, no, no jde o porušování eh, obchodní, obchodní porušování eh, toho práva duševního vlastnictví, ale ono odlišování mezi tím obchodním porušováním a soukromým porušováním není vždy jasné. Čili musí tady být jasná definice, abychom to oddělili. Jestli někdo porušuje soukromně právo duševního vlastnictví, anebo jestli to někdo porušuje pro obchodní účely. To musí být celé jasné, abychom se vyhnuli nebezpečí, kdyby došlo ke kriminalizaci normálních uživatelů. Důležité je, aby nešlo eh, jenom eh, o zájmy malých a středních podniků. Když hovoříme o právě duševního vlastnictví, hovoříme často o eh, duševním, o autorském právu, o právech tvůrců a musí být tedy eh, jasné, že jde o eh, tvůrce kulturních hodnot, kteří musí být eh, spravedlivě zaplaceni. Konec konců musíme ještě přeskoumat situaci tak, abychom měli poznatky o působení Mm, no, porušování, toho porušování práv eh, duševního vlastnictví. Zatím eh, ty naše poznatky jsou poměrně jednostranné. Potřebujeme eh, vědecky nezávislou studii o tom porušování práv duševního vlastnictví s obchodním účelem. To by pro nás jako pro zákonodárce mohl být pevný základ pro vytváření práv duševního vlastnictví v evropském kontextu nebo o jejich posuz, posilování. Samozřejmě eh, vyjednávání musí být vždycky eh, transparentní, veřejnost do toho musí být zapojená, to je věc, kterou musíme eh, stavět do popředí. Čili tohle jsou ty základní věci, které jsou pro nás důležité, ale myslím, že tady se příliš nelišíme a že budeme schopni dobrat se společného řešení. Okay. Mr. Dobrá, pan Anderson. The day has been long, so... Uh, tak uh, už máme zase dlouhý den. A já to tedy eh, podám uh, stručně. Ještě jednou děkuji panu zpravodaj za mm, velice eh, dobře odvedený kus práce a těším se na spolupráci s dalšími stínovými zpravodaji. Rád bych uvedl, eh, jak je důležité dosáhnout rovnováhy pokud, eh, v této otázce. Rovnováhy ohledně toho, co lze patentovat a co nelze patentovat a rovnováhy toho, eh, těch různých práv, která lidé mají. Práva pro eh, vlastníky, pro držitele práv, tedy duševní vlastnictví, a potom jsou tady na druhou stranu také lidská práva. Tedy eh, na soukromí a na funkční systém spravedlnosti. A tady bychom měli být velmi eh, pečliví, abychom se nedostali do situace, kdy eh, tato práva jsou eh, nevyvážená. Já se každopádně těším na práci v této oblasti s vámi. Pan Berževén. Děkuji, pane předsedo, za komisi. Rád bych poděkoval vám i jednotlivým eh, poslancům za pozměňovací návrhy. Pokud jde o to, o co říkal právě pan Kosta, pan Anderson, myslím, že se plně shodneme, eh, na, jak říkal pan Kosta nakonec, že je třeba empirických poznatků. Prostřednictvím observatoře a ohymu eh, je zjevné, že přicházejí studie, měli jsme tady studie k kosmetice, je důležité, že se to dělá nezávisle, abych tak řekl, a ukazuje to, že v oblasti kosmetiky nějakých 10% produktů jsou padělky na trhu. Ale toho by mělo přijít ještě více. S tím souhlasíte. souhlasíme. OHIM pracuje s OECD na velké eh, zprávě a že eh, první výsledky se dostaví příští eh, rok Opět je třeba eh, se eh, zaměřovat na komerční eh, rozměr tohoto a, a, a můžeme sami akorát souhlasit tady v tom. Potom další věc, kterou vítáme, je, že řada z vás zdůraznila, že je třeba zkoumat situaci malých a středních podniků. To souvisí trochu s tím, co říkal pan Anderson o systému justičním. Je pravda, že naše eh, zpráva se tím uh, tou dobou nezabývala, ale otázkou uh, těch neformálních instrumentů bychom se neměli uh, zabývat izolovaně. Potom to pokud jde o uh, vyjasnění. My to jako komise uh, chápeme tak, že pokud jde o uh, tento přístup uh, jít, jít za penězi, přístup při vymáhání tedy, tak nejde o to eh, jít eh, po občanovi. O to bych vás chtěl ujistit. Tam jde o to o podívat se na ty různé komerční hráče, kteří eh, vydělávají na porušování něčích jiných práv. A my určitě neříkáme, eh, že by eh, tady eh, neměl být prostor pro online prostředníky, vůbec ne. Všichni možní prostředníci jsou zapojeni do toho komerčního porušování, nebo porušování v komerční škále, komerční velikosti. A my můžeme omezit ty podněty k porušování a stíhat právě ty, kteří to dělají na komerční úrovni. A poslední věc se tady týká a v základních práv a spravedlivého ocenění eh, těch práv. Pokud eh, držitelé práv a eh, uzavírají smluvní vztahy se dodavateli ve spravedlivých podmínkách, tak tam nebude problém. Pokud bude tedy spravedlivá odměna za práva, tak to omezuje nabídku v padělaného eh, zboží nebo děl. Čili myslím, že to je také to, co jste říkal vy, pane předsedo, ohledně té nabídky. Takže vám děkujeme za pozměňovací návrhy a těšíme se na vaši zprávu. Děkuji, pane předsedo. Dobrá. Děkuji vám za všechny příspěvky. Já osobně hm, se těším na eh, všechnu tu debatu o všech těch eh, právech a zásadách, eh, které se na tom podílí, protože to bude velmi zajímavá debata. Děkuji vám eh, za účast. A tímto můžeme uzavřít tento bod. Bod 16 už jsme projednali. Takže nám už, takže bych vás akorát informoval, že příští řádné zasedání proběhne v Bruselu ve středu 6. Eh, května a čtvrtek 7. května a děkuji vám za účast.